Colleagues, can you please take your places? Kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli zahájit zasedání. And let me start by welcoming... Dovolte, abych vás na úvod přivítal po letní přestávce. Doufám, že jste všichni strávili příjemné léto. Doufám, že slunce vám dalo velkou inspiraci a hodně energie v závěru tohoto mandátu. Vítej, Karle. To bylo velmi diskrétní, jako vždy. Rychle tedy přistoupíme k oficiálnímu pořadu jednání a přijmeme pořad jednání bez jakýchkoliv změn. A teď se tedy dostáváme ke sdělením předsedy. Máme všechny jazyky, kromě estonštiny a malčtiny. Doufám, že to dnes takto zvládnete. Mé druhé sdělení je, že máme šest poslanců, kteří se přihlásili do systému e-committee, což znamená, že pouze šest poslanců, šest členů tohoto výboru nebude mít vytištěny žádné dokumenty, papírové podobě, to je 8,5% našeho výboru, takže já bych vás poprosil, abyste se zamysleli nad zapojením se do systému e-komity, aby se ušetřil papír, takže pokud to ozvažujete, nahlašte se sekretariátu, že se do toho chcete taky zapojit. A moje třetí sdělení máme nového koordinátora za EFD, je to je pan Šimaňský. A dále budeme mít eh, workshop ve středu 18. září o efektivitě léčiv a terapii a 24. září budeme mít workshop o elektronickém zdraví. A 14. října v rámci zasedání výboru máme veřejné slyšení o regulacích a oficiálních kontrolách. Další sdělení budeme mít zvláštní výměnu názoru Envy Development rozvoj. Budeme hovořit o rozvojových cílech milenia. Budou tam komisaři Potočník a Pibelks a také paní Mohamed, zvláštní poradkyně OSN pro rozvoj a to se bude konat 17. září v 16.15 až 17.15 a samozřejmě všichni jste zváni. Od července nemáme žádný, žádné nové informace o probíhajících trialozích. To tedy bylo sdělení předsedy. A nyní můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání územní plánování námořních prostor a integrované řízení pobřežních zón. A já tímto dávám slovo navrhovateli panu Pirilovi. Děkuji, pane předsedo. V Evropě požadavky na využívání námořního prostoru a pobřežních zón neustále roste. Různé sektory, například námořní doprava, rybolov, akvakultura, cestovní ruch, vedení podmořských kabelů, produkce větrné energie offshore. Eh, to neustále zvyšuje využívání těchto prostor a proto potřebujeme nutnou koordinaci, protože bez této koordinace by se posílila konkurence a ty cenné zdroje by se ocitly pod eh, přehnaným tlakem. Evropská komise v reakci na tento požadavek v březnu předložila návrh směrnice, která stanoví rámec pro plánování námořního prostoru a integrovaného řízení pobřežních zón. Tato směrnice je pokračováním kroků, které začaly už v roce 2002 v některých členských státech, které přistoupily k barcelonské úmluvě, která obsahuje celou řadu cílů, které jsou obsaženy také v návrhu směrnice, kterou se poprvé zavede Evropský normativní nástroj pro společné řízení pozemních a námořních aktivit. Pro náš výbor je to velká výzva. I když odpovědným výborem, příslušným výborem je TRAN, tak my jsme získali výlučnou kompetenci u některých článků, které se týkají životního prostředí a které hrají zásadní roli v tom, aby se mohly uplatňovat další důležité normy, například rámcová směrnice o námořském prostoru, směrnice o habitatech a o environmentálním dopadu, dopadu na životní prostředí. Já jsem chtěl ukázat, že ochrana životního prostředí a ochrana pobřežních zón jsou velmi důležité pro takzvaný růst. Pokud zohledníme všechny ekonomické aktivity, které jsou závislé na moři, tak si uvědomíme, že je to modrá ekonomika, která v Evropě představuje 5,4 milionů pracovních míst v Evropě. Je to ekonomika, která má silný potenciál růstu a zvyšování zaměstnanosti, například v oblasti cestovního ruchu, trvale udržitelného cestovního ruchu, námořního a pobřežního. Je třeba plně využít eh, tento potenciál a to bude možné pouze v případě, pokud se zachová dobrý ekologický stav námořních prostor a pobřežních zón. Je důležité pro náš výbor, abychom podpořili a posílili ekosystémový přístup, jak je definován v článku 5 tohoto návrhu. Ta interpretace by se neměla omezovat pouze na to, že se usnadní koexistence jednotlivých aktivit, ale vytvoří se synergie aby se položily základy trvale udržitelnému rozvoji celého území. Tento přístup umožní integrovat eh, ekologické, sociální a ekonomické informace, aby bylo dosaženo vědecky a environmentálně udržitelného stavu, aby se rozumně používaly zdroje a rozdělovaly se přínosy. Aby bylo možné trvalé a udržitelné řízení, především v oblastech, které jsou vystaveny klimatickým změnám, musíme přistoupit na ekosystémový přístup obezřetnostní, který je definován v článku 191 smlouvy o fungování Evropské unie a ten nám umožní mít udržitelné řízení opírající se o ekosystémový přístup a mít zde také analýzu rizik, Nebude se jednat pouze o nápravu nějakých akcí, ale také o preventivní akce, které budou předcházet dopadům na životní prostředí. V rámci svého, své zprávy jsem věnoval zvláštní pozornost pobřežní erozi. To je jev, který má velký dopad na biologickou rozvanitost a také na hospodářský rozvoj a růst celé Evropské unie vypracování plánu řízení, které požaduje směrnice, budou zavrhnovat také zachování pobřežní linie. Bude se posuzovat, zda je to kompatibilní a budou přitom zohledněny zóny, které jsou zvlášť vystaveny risku, riziku té pobřežní eroze. Členské státy budou muset vypracovat mapu strategických aktivit eh, v rámci plánu řízení, aby se mohl naplánovat územní rozvoj založený na efektivním využívání zdrojů, tak jak požaduje strategie Evropa 2020. V některých článcích jsou obsaženy minimální požadavky, které by měly být obsaženy v plánu řízení námořních prostor a integrovaného řízení pobřežních eh, zón. Jsou tam také požadavky na eh, zachycování CO2, buď offshore nebo na pobřeží. Jsou to věci, kde musíme se dát velký pozor, protože plně ještě neznáme dopady, které budou mít na životní prostředí. Já souhlasím s tím, co říkala Evropská komise, že by se měly uvést pouze minimální požadavky, protože každé území má své zvláštnosti. Plány řízení se budou muset přizpůsobovat těmto územním specifikům, klimatickým změnám a odolnosti vůči klimatickým změnám. Do své zprávy jsem zahrnul také požadavek posílit mechanismus spolupráce mezi různými politickými a národními, evropskými, místními rozhodovacími orgány. Je třeba chránit zájmy životního prostředí i a ekonomických aktérů a zachovat rovnováhu mezi pozemní a námořní aktivitou a posoudit, zda by nebylo vhodné třeba aktivitu změnit. Chtěl jsem také zdůraznit potřebu integrovat různé nástroje politiky soudržnosti a Evropského fondu, Evropského námořního fondu, který bude muset hrát centrální roli pro dosažení cílů této směrnice. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům a dalším kolegům, kteří se budou chtít vyjádřit a velmi rád se seznámím s jejich názory. Děkuji. Thank you very much, Mr. Um... Děkuji mnohokrát, pane Perillo. Mám tady dva stínové zpravodaje na seznamu, kteří jsou přítomní a dva další členy, kteří si přáli ještě o slovo. A sice je to paní Schneber, paní Geber, Gerling, to jsou stínové zpravodajky, a pak další členové, paní Lubčeva, pan Davis a pan Bonanini. Je to úplný ten seznam, nebo se ještě někdo další hlásí? Měli jste asi dobré letní prázdniny. Dobře, tak znač, začneme paní Schneber z EPP. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla panu zpravodajovi, panu Pirilovi poděkovat. A poděkovat bych rovněž chtěla všem zpravodajům a stínovým zpravodajům z výboru TRAN. Význam vody, myslím, je pro nás, pro všechny nesporný. A to nejenom proto, že celá třetina občanů EU žije v rozmezí 20 kilometrů od pobřeží. I pro nás, pro vnitrozemce, to má obrovský význam. Je to pochopitelné, protože pobřeží jsou dnes eh, v duchu dobré tradice průmyslovými zónami i rekreačními zónami a navíc eh, jsou eh, to zdroje nerostu a biologické rozmanitosti. Navíc je to i místo setkávání jak pro hoteliéry, tak pro sportovce. Ale když více aktivit musí konkurovat o stejná místa, tak to může vést k přetížení jinak udržitelných zdrojů zdrojů a my musíme zajistit, abychom tyto pobřežní zóny nevyčerpali zcela neuváženým eh, vytěžováním. A k tomu by mělo sloužit územní plánování námořních prostor a také integrovaná zpráva pobřeží. Eh, tento eh, procesní přístup usiluje o předcházení konfliktů předem a myslím, že to už přineslo v Evropě je řadu plodů a e, domnívám se, že návrh směrnice pro vytvoření tohoto procedurálního e, rámce pláno, územního plánování e, je velmi užitečný. Musíme ale myslet i na to, že plánování jako takové a vlastně Eh, rozvažování těch ekologických, ekonomických a sociálních otázek eh, musí být nadále v kompetenci eh, členských států. Proto mi návrh komise zachází v některých aspektech příliš daleko a hrozí, že tady poruší za princip subsidiarity. My bychom měli místo vytváření nových nástrojů zachovat ty stávající, ale lépe je využívat a tak budeme moci Eh, účinnost eh, využívání zdrojů eh, sladit s prorůstovými iniciativami. A já mám za to, že našimi pozňovacími návrhy budeme v tomto duchu moci diskusi oživit. Děkuji vám. Děkuji paní Schneber. Další je Julie Görling za ECR. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat panu Pirilovi. Děkuji za vaše stanovisko. Ta důležitá věc tady je vlastně východisko samotné. To je e, mnohé členské státy s e, rozsáhlými nebo i e, menšími pobřežními liniemi mají již celou řadu prvků v provozu, které navrhuje toto, tato směrnice takže je nutno, aby se na to komise podívala. Nemám eh, výhrady vůči rámcové směrnici, ale musíme si uvědomit, že se jedná o rámcovou směrnici a jako taková by eh, neměla být příliš eh, detailní protože tam, kde členské státy již mají pokročilé sofistikované nástroje, by už neměly být nuceny k provedení dalších změn, které e, nebudou e, příznivé nebo přínosné e, sociálně ani ekonomicky, ale spíše to způsobí zvýšené náklady a ten, eh, ovlivní to i názory lidí v těchto členských státech. Takže mm, měli bychom zajistit, aby ta nejlepší praxe v zemích, kde existuje, byla respektována. A to znamená, že musíme být velmi, velmi obezřetní eh, se změním zprávy, eh, tak, abychom umožnili flexibilitu a také, abychom zajistili, že bude zajištěno místo a čas pro účast místních zainteresovaných stran. Ti, kteří eh, se zabývají eh, zprávou pobřeží delší dobu, dobře vědí, že v směrnici můžete nařídit lidem, aby spolupracovali, ale nemůžete je k tomu přinutit. Musíte jim poskytnout spíše rámec, v rámci něhož mohou spolupracovat. A ten rámec musí být dostatečně pružný, aby umožnil nebo vyšel vstříc také místním danostem. Takže já bych se přimlouvala za to, aby eh, tato flexibilita a ta subsidiarita v tom návrhu zůstala zachována. Když pan Pirilo hovořil o aktivitách eh, eh, pozemských na souši, tak tady musíme být velmi opatrní, protože územní plánování je kompetencí států. Samozřejmě, že jde o to, aby eh, územní plánování eh, prostor a také integrovaná zpráva pobřeží mm, byly v zájemném souladu, ale je to ve zprávě eh, a pravomoci členských států. Já připravím několik pozměvacích návrhů, které Eh, přistupují právě z této perspektivy k eh, územnímu plánování námořních prostor. Děkuji, Julie. Dalším řečníkem na seznamu je Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Já promluvím napřed jménem stínové zpravodajky Corinne Lepage, která mi poskytla poznámky a z nich je zjevné, že nejenom, že podporuje návrh komise, ale také podporuje přístup, který zvolil eh, Mario Pirilo ve své zprávě. A nebudete asi překvapeni, že Corinne Lepage výrazně podporuje udržitelný přístup k eh, územnímu plánování námořních prostor a eh, zprávě pobřeží, eh, tak aby nedocházelo ke konfliktům a neudržitelným aktivitám které z toho mohou vzejít. Věří, že je tady pro Evropu velký potenciál pro rozvoj eh, námořní, eh, ekono, eh, námořního odvětví, ale domnívá se, také, že zachování zdrojů a ochrana životního prostředí musí být klíčové při, těm, při těchto aktivitách. A také zdůrazňuje to, co řekl Mario ohledně principu předběžné opatrnosti a předvídání problémů a také zdůrazňuje potřebu po účasti veřejnosti a spolupráci mezi zainteresovanými stranami. Dovolte ještě osobní doušku, která navazuje na předchozí dva řečníky a ještě bych eh, apeloval na institucionální paměť. Eh, já jsem eh, vykonával svůj první mandát od roku 2003, tenkrát jsem se zabýval první, zpráv, první zprávou o integrovaném, integrované zprávě pobřeží Víme dobře, že v minulosti na pobřežích Evropy se nedostávalo této integrované zprávy, zprávy pobřeží a nyní litujeme některých událostí, kterým díky eh, tomu došlo. Tenkrát se tím zabýval jeden zelený zpravodaj, který chtěl, aby legislativa byla zpřísněná, aby samotná Evropa se stala plánovacím orgánem pro celý, celou Eh, celé území Evropu, Evropy. To by tedy zvýšilo pravomoce EU. Ale všichni se můžeme přihlásit k tomu, eh, eh, k čemu chceme. Chceme udržitelné principy nebo jiné subsidiaritu a tak dále, ale kompetence Evropy sahá pouze odtud potud a musíme zachovávat proto princip subsidiarity. Děkuji Krisi a děkuji za oživení naší institucionální paměti, což je užitečné. Paní Lubčeva, pokud jsem to vyslovil správně. Předsedatel, bych želala da izrazia podkrepata. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych e, také vyslovila podporu tomuto dokumentu a přístupu pana zpravodaje. Je to v skutku správná doba, aby parlament takovýto dokument schválil. Myslím si, že se jedná o jeden z mnohých dokumentů, který upravuje eh, eh, rozvoj eh, námořních prostor. Je to jakási podpora řízení námořních prostor. Je to dokument, který pod podpořit musíme, protože tím projevíme i postoj vůči všem evropským vodním zdrojům a pobřežím, pobřežním zónám. Je to důležitý dokument také v kontextu eh, životního prostředí, což spadá do příslušnosti tohoto výboru. Proč? Protože eh, expanze eh, námořního odvětví je nesporným faktem a zdroje se využívají velmi intenzivně, což ale vytváří i řadu problémů. Industrializace eh, námořního odvětví a námořních prostor eh, vyvo, vyvolává mnohé problémy pro životní prostředí. A také eh, mnoho evropských občanů žije v těchto zónách, ale my musíme zajistit vysokou životní úroveň a ekologické prostředí. Ten dokument proto znamená, že se tomu musíme věnovat, zejména tehdy, když eh, několik zemí eh, s různými vládními systémy a různými eh, přístupy k územnímu plánování sdílí například mm, jeden vodní zdroj nebo moře. A s tím pobřežní zóny a také námořní prostory eh, jsou mnohdy přetížené dopravou, což vede k znečištění jak vody, tak i pobřežních zón a také to vede ke ztrátě autentických eh, území, čehož jsme svědky. Směrnice myslím, neporušuje práva členských států plánovat své vlastní prostory. Je dobře vyvážený ten dokument, i když mm, bychom si mohli představit ještě i další opatření. Například Evropská unie by měla podpořit platformu která by eh, řídila všechny aktivity zprávy eh, eh, pobřeží a také námořních prostor. Myslím, že by to byl přínos této směrnice. Děkuji. Děkuji paní Lubčeva. A nyní má slovo pan Kryzogelos. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat komisi za návrh právního předpisu a samozřejmě i zpravodaji. V říjnu 2012 ministři pro námořní otázky přijali prohlášení Slima Solu, které podporuje strategii Evropa 2020. Modrá ekonomika dává možnosti a příležitosti pro rozvoj a pro vytváření pracovních míst. Modrá ekonomika se opírá o prostředí pobřeží a o mořské prostředí a může přispět k blahobytu a může být cestou z krize. Zároveň je však důležité, abychom rozpoznali nebezpečí, která pobřežím hrozí a abychom je dokázali odvrátit. Tam je potenciál velkých konfliktů. Dále je důležité, abychom prováděli konzultace a abychom měli obšírné územní plánování mořského území a dobrý management. Problémy, které vyplývají z klimatických změn, rovněž nesmíme zanedbávat a je třeba také zohlednit nebezpečí, které vyplývá z projíždějících tankerů, které převážejí například chemizy. Chemické látky rovněž je třeba se zabývat otázkou prevence eroze. Mnoho zemí musí na svém kontinentu urychlit své územní plánování a je důležité, abychom měli dobré územní plánování a dobré územní uspořádání pro mořské oblasti. Důležité je, aby jsme v rámci územního plánování zohlednili jak kontinent, tak pobřežní zóny. Je důležité, abychom měli námořní územní plánování, dobré územní plány námořních prostor a aby se zakládaly na spolupráci, na, která bude jak mezinárodní, tak přeshraniční. Je důležité, abychom měli dobrou koordinaci všech aktivit, abychom si vyjasnili, jaké jsou zájmy v této oblasti a abychom vypracovali společnou metodiku a měli k dispozici spolehlivé údaje. To, že takovéto údaje ještě neexistují, nemůže být omluvou pro to, že akce v této věci ještě neprobíhají tak, jak by měly. Máme tady například dobrou spolupráci s Polskem v oblasti Atlantiku a Baltského moře, pak tady máme spolupráci s OSN, to se týká protokolu o pobřežních oblastech. Pak tady máme tři regiony středozemního moře, které také spolupracují v rámci svého územního plánování námořních prostor. Ovšem ta spolupráce ještě není na takovém stupni, jako bychom si přáli a výsledky ještě nejsou uspokojující. Mnoho států eh, jak si pokulhává eh, i v územní plánování pevniny a proto je pochopitelné, že tady jsou i jisté prodlevy a opoždění v rámci územního plánování námořních prostor. Máme tady zde aktivity v oblasti pobřežní a námořní, například eh, pokládání elektrických kabelů, těžba plynu, dalších surovin. Je třeba, aby pobřežní státy se shodly na nějaké společné strategii. Tento návrh je důležitý jako rámec pro veškeré takovéto aktivity a tuto politiku. Doposud se vše ovšem zakládá na dobrovolné bázi. Jedná se o dobrovolnou iniciativu. My ovšem potřebujeme společné směrnice a společné standardy, jinak eh, dojde k chaosu, eh, budeme mít nedostatek efektivnosti a účinnosti a bude i nadále docházet k negativnímu využívání a exploraci námořních prostor a ekosystémů. Pobřežní oblasti jsou důležité, potřebujeme tady mít přístup, který bude zohledňovat veškeré ekosystémy a je třeba sdílet odpovědnost, dostat odpovědnosti. A toto je možné pouze, pokud budeme vést spolu dialog. Toto je možné pouze, když budeme hovořit s lokálními komunitami, s občanskou společností na místě. Předseda předušuje, hovoříte když pět minut a čtete to velmi, velmi rychle. To je taková poznámka. A nejste tím pravodajem. Vítejte, paní Juto. Vítejte ve výboru a toto bude vaše první řeč. Podržavam ovaj prijedlog e, komisije i podržavam e, stajalište našeg izvjestitelja. Smatram da integr... Děkuji za tento návrh komise. Já Podporuji návrh našeho zpravodaje. Myslím si, že integrované řízení pobřežních zón je velmi důležitým tématem. A myslím si, že je to důležité důležité také pro přežití celé naší planety. Já osobně jsem z Chorvatska a jak víte, Jaderské moře je moře, které sdílíme s dalšími státy. Máme chráněnou ekonomickou zónu, ale to je další téma. Víte také, že různé země mají různý stupeň rozvoje a že také nahlížejí na svůj další hospodářský rozvoj různými způsoby. A to je třeba dosáhnout rovnováhy mezi ochranou životního prostředí a modrou ekonomikou. Já si myslím, že bychom se neměli dotknout principu subsidiarity členských států. Ale potřebujeme takovou tu směrnici, abychom mohli vyrovnat, srovnat své standardy, své normy. A proto je velmi důležité tuto směrnici přijmout, ale také umožnit členským státům, aby měli určitou flexibilitu když přijde na hospodářský rozvoj, takže bychom neměli ohrožovat autentičnost eh, a umožnit také členským státům, aby se řídili sami. Chtěla bych také říci, že bychom si měli být vždy vědomi toho, co říkali američtí indiáni, že jsme si to půjčili vlastně všechno od, eh, indián, od eh, přírody. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat panu Pirilovi za jeho zprávu, kterou plně podporuji. A děkuji za důležitou práci, že tak obohatil a doplnil směrnici, která už sama o sobě je výborná. Jedná se tedy o tu směrnici kterou nedávno předložila Komise o územním plánování námořních prostor a integrovaném řízení pobřežních zón. Ta směrnice je velmi vhodná, přichází v dobrém okamžiku. Systémové a dobré plánování námořních prostor a pobřežních zón a pobřeží. To je velmi důležité, aby se podpořil udržitelný rozvoj území, proto jsou důležité ty plány a strategie řízení, ať budou nacionální nebo mezi sebou koordinované, ale je třeba také respektovat územní specifika. Důležité je také, aby tyto plány řízení podléhaly směrnici o hodnocení ekologického dopadu. Chtěl bych upozornit na pár aspektů, i když se už částečně řeší evropskou směrnicí, zasloužili by si podle mě také větší pozornost. Stav vod. Je dobré mít opravdu integrované řízení námořního prostoru a dalšího území kolem pobřeží. Aktivity, které bychom měli vzít v úvahu, pod článkem 7. Tam máme také eh, situaci skládek. Eh, jsou to často věci, které mají být eh, pouze dočasné a nakonec se stávají trvalými. Potom jsou zde také čističky. Tam, kde by ty čističky byly opravdu dobře umístěny, tak by se mohly využívat ty vyčištěné odpadní vody. Omlouvám se námořní cesty. Je důležité lépe zdůraznit články 5 a 7 směrnice. Tam je třeba také mít cíl ekosystému a zajištění bezpečnosti dopravy. Concordia se nedávno potopila u Itálie. Viděli jsme také problémy u Benátského pobřeží. To všechno je takový alarm a ukazuje nám, co se může stát do budoucna. Cesty tisícovek lodí, které se používají k přepravě toxického nákladu, to je potenciální hrozba pro ekosystémy a stroskotání takovýchto lodí i v nedávné minulosti přinesla nevratné změny ekosystému a biologické rozmanitosti v pobřežních zónách. Je tedy nutné náležité plánování těchto cest. To by měla být součást územního plánování námořních prostor. Narušení ekosystému poškozuje také cestovní ruch a jeho možný rozvoj. Děkuji, takže jsme dokončili seznam řečníků a nyní bych rád krátce, na krátkou dobu udělil slovo komisi, prosím. And good morning to everybody in the room. Um, Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno přeji ve spolek. Já bych eh, stručně sdělila naše úvahy k tomuto stanovisko a doufám, že také zodpovím některé otázky. Předně chci poděkovat zpravodají za eh, jeho zprávu, k tomu se občas eh, budu vracet a také děkuji všem řečníkům za poznámky. Chci připomenout všem, abychom vnímali tento návrh eh, územního plánování námořních prostor a integrovaného řízení pobřežních eh, eh, zón eh, v duchu snah Komise o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a samozřejmě se je tady snaha řešit určité výzvy. V této chvíli máme velmi nekoordinované využívání pobřežních zón a námořních prostor a to způsobuje určité problémy, nedostatečné využívání například Eh, eh, námořních prostor a zón, je tam nedostatek předvydatelnosti eh, na přístupu k námořního prostoru, co vytváří neoptimální, neoptimální využívání těchto zón ze strany investorů a tak dále a také to může ohrozit naše životně důležité přírodní zdroje, na nichž je založena naše ekonomika. A chci ještě připomenout, že požadavky narůstají ale i příležitosti vyplývající z politik společenství, ať už klimatické změny, energie a tak dále. Ale jak mnozí řekli, musíme koordinovat všechny tyto aktivity, abychom maximalizovali účinnost a to jak s ohledem na ekonomické i ekologické cíle. A tato koordinace je účelem tohoto návrhu. Problémy, které jsem, kterých jsem se dotkla, samozřejmě nemůžeme vyřešit tímto eh, jediným návrhem jako takovým, ani to tak není zamýšleno. Mnozí zdůraznili, že je potřeba, aby také národní orgány se chopily eh, svých úkolů, ale oni už pracují na mnohem a naš eh, naše snaha byla doplnit tímto návrhem to, co již probíhá na úrovni členských států. A my eh, jsme eh, spolu s DG eh, Moře vyvinuli tento návrh a to přivědomí této skutečnosti. Chceme spolupracovat s existujícími strukturami a ministerskými nařízeními, které již existují na úrovni členských států. To chci zdůraznit. A stejně tak chci zdůraznit, že otázka subsidiarity a poměrnosti je také zakotvena do tohoto návrhu. Je to rámcová směrnice, jak známo, která poskytuje určité procedurální vodítka, které mají být dodržovány, ale co do obsahu opatření a co do načasování eh, opatření, to přenechává veškerou flexibilitu členským státům, aby jednali tak, jak považují oni za vhodné v regionálním kontextu. Eh, návrh usiluje o posílení udržitelného růstu eh, námořních aktivit i pobřežních a účinné využívání, udržitelné využívání eh, zdrojů v těchto oblastech. Ještě další aspekt, který je pro nás důležitý, je přeshraniční aspekt. Tady je důležité, aby aktivity byly koordinovány navzájem mezi členskými státy, poněvadž víme, že aktivity, které probíhají podstatě probíhají přeshraničně. Abych se vrátila ke zprávě, velmi stručně. Vítáme zprávu pana zpravodaje, protože si myslíme, že doplňuje a podporuje záměry a přístup komise a také obsahuje řadu zajímavých a užitečných návrhů pro legislativní proces, například zmínka o eh, mořské erozi, což um, jsme již zahrnuli do návrhu. Konkrétní otázka tady byla také zmíněna zpravodajem ohledně aktivit těžby břidlicového plynu a eh, také skladování uhlíku. Otázkou je, zdali je to nutné se eh, na to odkazovat v tomto rámci, ale samozřejmě jsme otevřeni diskusi, abychom se dověděli více o důvodech, proč eh, zpravodaj tak postupoval. My se domníváme, že mnohé návrhy ve zprávě jsou již zakotvené v našem návrhu. Možná, že ne v té míře detailnosti, ale podíváme se na to ještě jednou. Zdali eh, je to tam eh, dobře zakotvené, včetně úvodních ustanovení. My jsme kontaktovali i stínové zpravodaje a vyslechli jsme je. Myslím, že budeme mít ještě další otázky pro objasnění některých věcí. Ale naléháme na výbor, aby s debatou aby debatu urychlil, eh, tak abychom mohli zahájit i Eh, jednání s radou, protože rychlá dohoda mezi institucemi by byla důležitým signálem o tom, že Evropská unie je připravena podpořit udržitelný rozvoj námořních prostor a pobřežních zón. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tímto jsme u konce naší rozpravy. Přeje si ještě něco dodat krátce pan zpravodaj? Prosím. Chci jen poděkovat všem kteří zde vystoupili, taky komise, která vystoupila jako poslední a všem kolegům, kteří ocenili odvedenou práci. Ukázalo se zde, že jsou zde drobné problémy. My se pokusíme najít to nejlepší možné řešení já si ale zásadě myslím, že tato rámcová směrnice je důležitá. Chris Davis eh, na to také narážel. Členské státy musí pochopit, že námořní prostor a řízení pobřežních zón, to je věc, eh, kterou samozřejmě řešíme na národní úrovni, ale musíme se globálně dívat na to, co se děje v celé Evropě. Děkuji všem. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. září ve 12.00. Na výboru NB budeme hlasovat o stanovisku 17.10. Příslušný výbor TRAN bude hlasovat 5.11. a na plénum se to dostane v prosinci. Tímto jsme ukončili rozpravu o bodu 3 a můžeme přejít k bodu číslo 4 čtyři. A pokud bych tady měla nyní hlasovací seznam, byl bych velice vděčný. To je totiž zpráva paní Hauk. A hned začínáme. Přeje si ještě něco podotknout paní Spravodajka, ano, přikivuje a chápe se mikrofonu. Zcela stručně. Já tady nebudu nic říkat k mým zásadám. Ta zásada je vždy zpět k návrhu rozpočtu. Rozhodně nesmíme tady se snažit jaksi sednout radě lep. Chci poukázat pouze na to, že právě nyní naše předsednictvo, když se tady podívám, někdo tam chybí. Když se věnujeme rozpočtu, někdo tam chybí. Normálně tam většinou se dává Emilia a já vám tady vysvětlím, proč ne. A my ji všichni blahopřejeme. Ona se totiž vdává. A doufám, že až bude vdaná, tak zůstane stejně tak veselou, šťastnou osobou. A nyní můžeme hlasovat. Eh, předseda, tak to bylo velice osvěžující eh, ze strany kolegyně Juty Aok. My rovněž Praho přejeme na nevěstě a nyní zahájíme hlasování a rovnou tady máme pozměňovací návrh 6328 a máte všichni u sebe svou hlasovací kartu. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 6303 Zanony pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 63,38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63,34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63,21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63,35 pro, 63,35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63,22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63,23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63,24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63,12 pro, proti, zdrželi se, elektronicky to ověříme, zahajuji hlasování, 63, 12. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to jasně zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 06 6342 identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6307, 63.40 identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6341, 6308 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6309, 6339 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 6310 pro, proti, Zdrželi se. Není to jasné, budeme elektronicky ověřovat 6310. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 63.13 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 63.02 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 63.13 pro. Proti zdrželi se schváleno, 63.17 pro, proti, zdrželi se schváleno, 63.01 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Budeme to ověřovat. 63.01 ověřujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 63.18 pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. 63 19 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 63 20 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 63. 45. Tím to odpadá. A jsme u 63 47 pro. Proti? Zdrželi jsme. Schváleno. 63 46 pro proti, zdrželi se schváleno 63,48 pro, proti, zdrželi se schváleno 63,00 pro, proti, zdrželi se schváleno 63,04 pro, proti, zdrželi se schváleno 63,11 pro, proti, zdrželi se schváleno 63,14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63,37 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. 63,36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63,43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63,05 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63,27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 63,15 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže to ověříme. Uvidíme, zda ještě je každý schopen se vypořádat hlasovacím zařízením. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 63,49 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. A to elektronicky hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 63,29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 63,30 pro, proti, zdrželi se. Stejnou většinou schváleno 6331 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6332 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6344 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tímto odpadá 63.33 a my se dostáváme ke konci tohoto hlasování a e, pokračujeme se stanoviskem. A tady máme pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, není to jasné. U druhé části budeme hlasovat elektronicky. Je to tedy poslanecí návrh jedna druhá část, hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Návrh číslo dvě pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 3, První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, není to jasné. O druhé části hlasujeme elektronicky, je to druhá část návrhu číslo 3. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Návrh číslo 4 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Číslo 5 pro. Je to s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se. Bylo to schváleno. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. O sedmičce hlasujeme elektronicky. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Návrh 8 pro, proti. Bylo to rovněž schváleno. Můžeme to ověřit, tedy ověříme osmičku elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to schváleno stejnou většinou a nyní se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování o takto pozměněném stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 43 pro, 4 hlasy proti, 3 členové se drželi. Blahopřeji Jutě Hauk. Pokračujeme a jsme o ústního dotazu stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012. Zde musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to jednomyslně přijato. A nyní hlasujeme o korigendu. Týká se to přeshraničních zdravotních hrozeb. Takže můžeme hlasovat. Kdo je pro? Rovněž hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 hlasů pro, žádný hlas proti, nikdo se nezdržel. Tímto bylo toto korrigendum schváleno. Další schůze výboru se bude konat 18. září. Zahájíme schůzi v 9 hodin. Budeme pokračovat do 12.30 a pak odpoledne od 15 do 18.30. V 10.30 pokračujeme schůzí koordinátorů. Všem ostatním již přeji dobrou polední přestávku, šťastnou cestu domů a uvidíme se příští týden ve Štrasburku.